budou zainteresované strany. Doufám, eh, že národnostní původ eh, eh, šéfu této agentury mm, bude významný mm, a reprezentativní. Budeme sledovat výběr kandidátů na ty největší funkce v zájmu Unie, aby to mm, aby tihle lidé ne, eh, souhlasili s protekcionismem nebo s eh, jinými brzdami vnitřního trhu. Eh, tato agentura je důležitá pro image Evropy a pro její budoucí vývoj. Řečnice je přerušována, řečnice je přerušena. Mr. Marias. Pan Marias na závěr dnešního KHDI. Děkuji. Evropská unie nepodporuje zavedení evropského minimálního platu a také neschválila evropská pravidla pro jednotné dávky, například z nezaměstnanosti a další, a také netrestá porušení pracovního práva v členských státech. Vůbec to nestíhá. Máme tady například směrnici z roku 1991, která se týká nejistých pracovních podmínek a vůbec eh, toto právo není prosazováno. Tisíce pracovníků, například v oblasti vzdělávání, se stávají vlastně rukojmími, neboť jsou extrémně špatně placeni. Nyní se tedy hovoří o tom, že chceme vytvořit Evropskou agenturu pro pracovní záležitosti. To je pouze další byrokratický mechanismus. Snažíte se zde odejímat eh, pravomoce členským státům a převádět je na evropskou úroveň, ale to je špatné. V členských státech se musí každodenně kontrolovat. Na to bychom se měli zaměřit. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, eh, můžete ještě tedy eh, uzavřít naší debatu, paní komisařko? Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedající, vážení poslanci, jak už jsem říkala předtím, náš návrh na vytvoření Evropského orgánu práce eh, je eh, závěrečným eh, střípkem v legislativní reformě, který jsme, kterou jsme zahájili k zajištění spravedlivé mobility. Když jsem dostala své portfolio k práci zaměstnanosti a pohyblivosti pracovních sil, tak jsem věděl, že eh, pohyb pracovních sil nebude ta nejsnažší oblast. Jsem proto velice ráda, že eh, po eh, schválení směrnice o vysílání pracovníků nyní budete hlasovat o tomto legislativním předpisu, což je další krok k zajištění spravedlivé mobility pracovních sil v Evropě. Bohužel eh, tento, eh, zatím nebylo eh, možné, aby se spolu zákonodárci dohodli na koordinačních pravidel sociálního zabezpečení. Jsem ale hm, přesvědčena, že to, co přijmete v prvním čtení ve čtvrtek, položí základ pro rychlou práci po parlamentních volbách. Miliony eh, občanů, pro které je eh, mobilita pracovních sil eh, každodenní realita, příležitost nebo holá nutnost, si zaslouží, aby mohli mít prospěch z aktualizovaných pravidel co nejdříve. Eh, volnost pohybu je, nebo volný pohyb je vždycky, eh, nebo vždycky byl základním kamenem v eh, Evropské unii a jim stále více. Jsme stále propojenější a volný pohyb napomáhá propojení mezi našimi občany a národy. Usnadnění volného pohybu a zároveň zajištění toho, aby eh, se evropská pravidla aplikovala eh, spravedlivým způsobem. To jsou základní principy mých návrhů k eh, mobilitě práce. Tyto hlavní principy nám umožňují zajistit legislativní reformu, kterou podpoří Západ i Východ, i Sever a Jih. A to tež tedy platí i pro nařízení, kterým se vytváří Evropský úřad práce. A mm, já vám tedy, já vás vyzývám, abyste jej podpořili. A teď pan Lenář na závěr na dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vypovídá to něco o důležitosti Evropského úřadu práce, že tolik kolegů eh, přišlo eh, do eh, sněmovny, aby nepřišlo o konec této rozpravy. Já vám všem děkuji za pozornost. Těm z vás, kteří jste tady nebyli na začátku, řeknu, že dnešek je velice dobrým dnem. Vytváříme Evropský úřad práce a tímto přijímáme klíčový krok k eh, naplnění skutečně eh, spravedlivého a eh, sociálního trhu práce, kde přecházíme od pouhého volného pohybu pracujících k spravedlivé pracovní mobilitě, kde budou zajištěna práva pracujících, kde není prostor pro sociální dumping nebo nefer konkurenci nebo v zaměstnávání nebo zaměstnávání na volné noze na oko Musíme eh, zajistit přesně toto prostřednictvím eh, Evropského eh, v úřadu práce a začne, tento začne dělat velice brzo. Je to mimořádný úspěch a ukazuje to, že Evropská unie je schopná, schopná naplnit své cíle v oblastech, které občany eh, zajímaví. Děkuji komisarce Tyson, rumunskému předsednictví a všem kolegům, kteří pracovali velice dobře a konstruktivně a efektivně, aby dosáhli tohoto výsledku. Já s vámi všemi počítám. Eh, musíme spolupracovat i nadále, eh, abychom zajistili mm, úspěch ELA i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji tímto je naše rozprava uzavřena a hlasovat se bude za chvíli. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Než začneme hlasování, dovolte mi pár slov, abych mohl přivítat Gretu Thunberg. Dnes máme s námi na návštěvnické tribuně speciální osobnost. Je to člověk, osoba, která nemusí být představována. Je to mladá účastnice Švédka, tedy členka Evropské unie, která díky osobní angažovanosti eh, se stala symbolem boje proti klimatickým změnám vzhledem k aktuálnosti a naléhavosti tohoto tématu. Takže přivítejme Gretu Thunberg. Greta Thunberg. Greta Thunberg na, připomíná nám, těm, kdo tvoříme legislativu, ale také všem občanům, že je třeba znásobit naše úsilí pro boj proti klimatickým změnám. Eh, během eh, tohoto legislativního období jsme v Evropském parlamentu ukázali, že sdílíme ambici eh, naléhavost zpráv této mladé Evropanky Eh, uvědomujeme si, že Evropská unie se vydala nevratnou cestou na ochranu životního prostředí. Eh, proto se věnujeme snížení emisí v dopravě, snažíme se také o obchod s emisními povolenkami. Eh, vždycky jsme eh, zapisovali velmi, velmi významnými velkými písmeny ochranu životního prostředí a také dohodu pařížskou, kterou jsme tady tenkrát pod, gener, po, za přítomnosti generálního tajemníka OSN také stvrdili v tomto parlamentu. Ale to nestačí. Všichni musíme činit více na individuální, lokální, regionální, evropské i mezinárodní úrovni. Chceme-li zabránit globálnímu oteplování, které by bylo vyšší než 1,5 stupně Celsia v příští legislativní období bude klíčové v tomto ohledu. Eh, tady se bude jednat o to, aby eh, a o tom také jednal výbor Envy, Envy, který zve tuto mladou Evropanku a tato zasedání bude otevřené. A pojďme ještě jednou přivítat mezi námi tuto mladou Evropanku. Buď srdečně vítána, Gréto. Oh. Oh o slovo. monsieur le président euh, chers collègues vážený pane předsedo milí kolegové včera eh, eh, jsme my, jakožto francouzští katolíci, viděli, že naše katedrála Notre Dame z Paříže zaplála plameny. Já musím říct si zde jménem francouzské delegace, až jsem si jist, i také jménem vaším, vás všech, musím vyslovit můj hluboký smutek eh, kvůli této strašné katastrofě. Poklad francouzského kulturního dědictví byl částečně zničen. Včera tady zaplál plameny tak obrovské kulturní dědictví a myslím si, že naše srdce hořelo s ním. Já bych chtěl uznat eh, svou veliký respekt vůči hasičům, kteří celý, eh, celou noc a celé odpoledne bojovali pro to, aby zachránili naši katedrálu. Musím říci, že stavitelé katedrály, to, co oni postavili, my zítra obnovíme. Děkuji vám všem, kolegové, za vaši podporu, za podporu Francii, když se eh, náš poklad byl takto poškozen. Myslím si, že se to týká celé Evropy, jak říkal Viktor Hugo v Notre Dame de Paris. Každý jednotlivec, každý úsek času přišel a přispěl kamenem na svatbu této katedrály a my opět přispějeme naším příspěvkem k tomu, abychom tuto katedrálu opět obnovili. Kavada. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych připojit jednu věc. V roce 1563, kdy začala stavba, 1163, kdy začala stavba této katedrály, tak bylo použité speciální dřevo, které nepocházelo pouze z Francie, ale z celé Evropy. Bylo to dřevo z dokonce z Itálie, ze Španělsko, um, eh, z Německa. A také lidé z těchto zemí pracovali na stavbě této katedrály, která je tak důležitá pro naši civilizaci, jakožto mm, poklad a dědictví. Takže stavba katedrály byl vlastně velký evropský projekt. Vlastně, pane předsedo, vy jste byl předsedou etické komise společně s panem Maškalkou, paní Dovo a panem Karem během tohoto mandátu na vás byl obrovský tlak. A musím připomenout, pane předsedo, že během hlasování o směrnice o autorském právu, a nebylo to pouze tato směrnice, ale i další, jsme viděli, že některé osoby tady jednaly se zlou vůlí, byly tady velký tlak ze strany lobbystů v našem parlamentu. Týkalo se to i našich interinstitucionálních vyjednávání. Já doufám, že jakožto odkaz našeho postoje k autorským právům bychom měli říci, že velice důležité by, aby příští parlament posílil pravidla, která jdou proti lobování. Myslím si, že by to bylo zásadní. Děkuji mnohokrát. Gracias. Děkuji. A teď přejdeme k hlasování. Nejprve první stráma, zpráva Wilkström, statistika společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali jste, ukončili hlasování? Schváleno 492 pro 109, proti 35 se zdrželo, eh, takže parlament uzavřel své první čtení. Druhá zpráva. Mm, zpráva paní Rozier, ale paní Tyson požádala o slovo. Merci, monsieur le président. Euh, dear president, honorable... Vážený eh, pane předsedo, vážení poslanci, komise podporuje eh, doporučení Evropskému parlamentu, eh, aby vydal souhlas s přistoupením Evropské unie k ženevskému aktu. Pokud jde o obsah, ale stanovisko komise se liší od stanoviska rady a parlamentu, pokud jde o možnost, aby všechny členské státy přistoupily k ženevskému aktu vzhledem k výlučné pravomoci Evropské unie v tomto případě. Komise by velice výjimečně země ehm, byla ehm, připravena a souhlasit s tímto konkrétním příkladem, aby eh, sedm členských států, eh, které byly eh, smluv, vysokými smluvními stranami Lisabonské smlouvy, mohly přistoupit k ženevskému aktu v zájmu Evropské unie. V tomto ohledu bych ráda odkázala na prohlášení komise k této otázce, které bylo předloženo Radě Evropskému parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji vám mnohokrát, paní Tyson. A teď eh, přecházíme k jmenovitému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Queda aprobado el informe. Takže zpráva eh, byla schválená. A nyní zahajuji jmenovité hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Schváleno prohlášení komise pro, proti, zdržel se, přijato. Parlament završil své první čtení. Práva Radoš, jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Forenca, jmenovité hlasování. Paní Forenca žádá o slovo. Máte dvě minuty, prosím pěkně pane předsedající Ráda bych zdůraznila, jak důležité toto doporučení je. Jedná se o produkci olivového oleje, což je důležité odvětví eh, pro všechny ekonomiky na jihu Evropy, mimo jiné také pro Itálii. Olivový olej je výborný vývozní produkt eh, pro Evropskou unii. A my máme momentálně velké problémy, jednak je to sucho, pak mráz který nás rovněž velmi zasáhl. Parlament byl proto, aby bylo zajištěno, že Evropská unie bude aktivně přispívat pro posílení spolupráce v oblasti olivového oleje a stolních oliv, ale já musím eh, říct, že lituji toho, že se ta celá věc velmi spoždila, eh, že jsme nedostali včas dobré informace od ostatních institucí. Mezinárodní dohody spadají pod působnost Evropského parlamentu a proto vyzývám radu a komisi, aby parlament adekvátně informovali včas eh, a to o všech eh, rozhodnutích, která se týkají článku 4 rozhodování rady. Děkuji. Děkuji, budeme hlasovat. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva Tarant. Pan Tarant žádá o slovo. Máte maximálně dvě minuty. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Já vím, jak nemáme rádi nenávistné projevy, které tady ruší hlasování, ale teď jsem povinen oslovit eh, to, co se tady děje. Víme, jak se během tohoto mandátu jsme tady měli eh, také situaci, kdy eh, jsme měli politická jmenování a musím říci, že nedávné eh, východoevropské státy, nedávno Finsko, Maďarsko, já Eh, neříkám, že naši politici by nebyli schopni tvořit svou práci. Naopak, naše kolegyně paní Maletič se může stát zase auditorem, ale postup, jakým způsobem členské státy volí své kandidátky, není eh, transparentní. A já bych rád vyzval členské státy, aby vyslechli Evropský parlament a aby vždycky jmenovali čtyři kandidáty a sledovali irský příklad, to znamená, aby tady byl takový veřejný konkurs na kon na kandidáty v rámci dodržování příslušného článku evropských smluv. Drazí kolegové, musíme si uvědomit, zda musíme skutečně mít ty simultánní volby. Proč bychom nemohli zvládnout tuto instituci takovým způsobem, abychom měli 14 auditorů na jedno období, 14 na druhé a když se nám to nepodaří, eh, tak eh, tady budeme mít víc lidí, kteří budou eh, chtít ničit Evropu. Tak, jak zpravodaj to navrhuje, bychom si měli uvědomit, že proces, eh, který byl tedy uveden vchod pod rumunským předsednictvím, přece jenom ještě neodpovídá tomu nejvyššímu standardu a eh, policista se skutečně směje jenom jednou, když mu povíte nějaký vtip. Gracias. Pasamos. Děkuji mnohokrát a teď jdeme eh, do hlasování. Zahajuji hlasování. Cerramos la votación. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Zpráva Taran, jmenování členky účetního dvora, ano. I would just like to remind my... Já bych vám jenom připomněla kolegovým, kolegům, že dnes hlasujeme o řádném postupu a ten vysoce ideologický projev eh, by neměl eh, vůbec zaznít v tomto parlamentu. Děkuji vám. Eh, hlasujte podle, prosím podle obsahu věci. Gracias. Děkuji vám. Zahajuji hlasování. Tajné hlasování. Nombramiento de Ivana Maledici jmenování Ivany Maletičové. Se la votación. hlasování. Schváleno. Zpráva Rosier. Pozměňovací návrh 155 zahajuje hlasování. Se cierra la votación. Ukončuje hlasování. Přijato. Prohlášení komise, pozměňovací návrh 156. Hlasujeme ruky rukama, hlasy pro, proti. Zdržel se. Přijato. Parlament završil své první čtení. Zpráva Klins, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Mohu si vzít slovo? Adelante. Prosím pěkně. Eh, Milé kolegyně, milí kolegové, po asi 15 letech jsem nyní na konci legislativního období a opouštím tuto sněhovnu a proto tady mám nyní mé dvě poslední zprávy jakožto zpravodaj. Zpravodaj na těchto zprávách mě ukázala, že tento balem schopen napříč stranami nalézt koncensus a stavět mosty eh, v, na, eh, vlastně zcela jinak než v národních parlamentech, kde se spíše prohlubují nějaké rozdíly a mnozí z vás budou kandidovat i během příštích voleb a já vás apeluji, apeluji na vás, neustávejte v boji za evropské myšlenky. Evropská unie nás již více než 60 let přináší mír, svobodu, demokracii, právní stav a relativní blahobyt. Vidí, jsme, vlastně dlužíme to našim dětem a vnukům, dlužíme jim to, aby evropský projekt nestroskotal, dlužíme jim to, aby Evropa zůstala spolu. Je to naše společná budoucnost. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Evropský parlament završil své první čtení. Zpráva Klins, další jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament ukončil své první čtení. Zpráva Simon, nominální hlasování, jmenovité hlasování, tedy zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament tím ukončil své první čtení. A opět zpráva Simon, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Zpráva Höckmark. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Prosím, pane Heckmark. Um. Já jsem chtěl říct že to tež, co pan Klinc. Děkuji vám. A, a všem za eh, pro mě skvělých 15 let, eh, všem 15 eh, fantastickým přátelům z různých koutů přes politické hranice, přes národní hranice a říkám, že tady je příležitost posílit Evropu, udělat z ní společnou Eh, společnost eh, v silném globálním prostředí, které potřebuje spolupráci. Evropská eh, unie utváří věci, někdy se lišíme názorově, ale dobré je, že máme společný úkol a společný cíl, takže děkuji vám všem za fantastických 15 let. To jsou mé mm, poslední dvě zprávy a doufám, že tím přispějeme ke stabilnější Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament ukončil své první čtení. Zpráva, jak má, jmenovité hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Přijato. Evropský parlament ukončil své první čtení. Zpráva Fernandez. Pozměňovací návrh 1. Zdvejte ruce, prosím, pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh komise jmenovité hlasování. Zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Zpráva Karasbereš. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Paní Bere žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já čekám ještě hlasování třetí zprávy, jak řekl pan kolega Wolf Klintz a Gunnar Höckmark. 25 let jsem zde a nyní je to tady má poslední zpráva. A ráda bych poděkovala vám všem, všem, kteří společně bojovali, za naše dítě, i těm, kterými jsem měla problémy. Děkuji všem, eh, kteří přispěli k tomu, že jsme nakonec nalezli evropský postoj. Děkuji také tlumočníkům, říkala skvělá paní poslankyně. Děkuji všem pracovníkům parlamentu a musím říct, že odcházím z Evropského parlamentu, který se zásadně změnil. My jsme se také velice změnili, Evropa se změnila. Ale tento parlament, z něj se stal skutečný parlament občanů. Vždy se říká, že že příliš nasloucháme lobbystům, ale my se také přetváříme. Naslékáme také e- Evropanům, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Evropa je jejich budoucností. Tento parlament je moderní parlament, originální, demokratický, je to parlament občanů. A prosím, zachovejme ho v této podobě. Děkuji vám mnohokrát. Gracias. Děkuji. Děkuji, paní Bedeš. Zpráva Karas Bedeš. Jmenovité hlasování. Zahají hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Opět zpráva Karas Bereš. Zahajuji hlasování jmenovitě. Ukončuji hlasování. Přijato. Evropský parlament završil své první čtení. Zpráva Ferber jmenovitě zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament ukončil své první čtení. Opět zpráva Ferber zahají hlasování. Ukončuji hlasování přijato. Parlament ukončil své první čtení. Zpráva pan Calvet Šambon. Pán Calvet požádal o slovo? Ne, pardon, paní López Berecho, prosím. Děkuji vám, pane předsedo v rámci článku 59.3 jednacího řádu chci žádat o procedurální hlasování roll vote pro hlasování pozměňovacích návrhů před provizorní dohodou. Tyto pozměňovací návrhy ehm, odstraňují výjimky a tím dosáhneme lepší ochrany pro všechny pracující, především pro ty, kteří se nachází v prekérních situacích, zejména námořníky. A proto bych vás žádala o příznivý hlas pro eh, tento postup. Pan Kalves? Děkuji mnohokrát, pane předsedo respektuji vynikající záměr a pravděpodobně sdílím také názor, který vězí za touto žádostí, protože jsou tady výjimky, kterým jsem nemohl zabránit a které nezdílím ale pro dobro parlamentní práce, pro dobro mm, tohoto návrhu moc naléhám na to, abychom respektovali tu velmi obtížnou rovnováhu, které se dosáhlo během vyjednání a proto vás žádám, abyste neakceptovali tuto žádost a abychom hlasovali o tomto textu, aniž ho oslabíme. Děkuji vám mnohokrát, pane Kalbete. Čili dávám k jmenovitému hlasování návrh paní López. Zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Entonces... Takže jdeme k hlasování pozměňovacích návrhů. Nejprve 134 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A prohlášení komise pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Parlament tak ukončuje své první čtení. Pan Kalves žádal o slovo 30 vteřin, prosím. Estoy sufriendo un sabotaje. Já tady trpím nějakou sabotáží. Míně než 30 vteřin chtěl jsem využít této příležitosti, protože toto je poslední text tohoto mandátu, protože já vám slibuji, že se vrátím. Chci poděkovat celému parlamentu, všem, kteří jsou pro i proti. Chci poděkovat svému týmu, rumunskému předsednictví paní Tyson, E, protože tady píšeme důležitou historii e, v e, uskutečňování tohoto kroku sociální Evropy a proto tento text pro mě zůstane nejkrásnější vzpomínkou na tento mandát, na toto volební období. Děkuji vám mnohokrát. Teď jdeme ke zprávě Lenars hlasování. Jmenovitě zahoj hlasování. Se cierra la votación. Končuji hlasování. Přijato. Společné prohlášení, pozměňovací návrh 105, zvejte ruce, prosím. Pro proti, zdržel se, přijato. Parlament završil takto své první čtení. Zpráva Mato. Pan Mato žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo tři roky práce, mnoho schůzí, eh, snaha o reformování. Eh, máme tady jedinečnou dohodu, která združuje 30 různých dohod. Žádám vás o to, abyste hlasovali pro, protože si myslím, že můžeme dosáhnout velkého konsensu. Děkuji vám. Eh, Pane předsedo, já připomínám článek 90, eh, eh, three jednacího řádu, protože si myslím, že je naprosto nezbytné, abychom se vrátili k návrhu komise v příloze five odstavci one a dělám to jménem nizozemských rybářů, protože pokud přijmeme návrh z trialogu, tak Eh, eh, utahujeme smyčku eh, kolem krku takovýchhle rodin, které žijí z drobného rybolovu. Já jsem právě hovořil s jejich dětmi a, v noučaty a musíme, musíme proto hlasovat odděleně mm, o těch pozměňovacích návrzích a prosím o kolegy, kteří jsou proto, aby nyní povstali.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 ano, výborně. Tra- sí. Uklidněte se. Ano. Více než 38. Dobře. Takže budeme hlasovat s dviháním ruky, jak to žádal pan poslanec. Prosím, pan Všade. extraordinaire chers collègues kolegové je velice zvláštní že hlasování které vlastně zaplavilo evropské veřejné mínění. Je to hlasování pro ekosystémy, pro řemesylní rybolov a je to proti lobbystům, proti penězům a proti průmyslovému rybolovu. Je to, občany to velice zajímá, hovořilo se o tom ve všech zemích a já požaduji, aby pan Minát se hra, držel svého mandátu, svých slibů a hlasoval tak, abychom chránili ekosystémy, chránili malé rybáře. Děkuji vám. Señor Mato. Pan Mato. Simplemente para mostrar. Jen, jenom jsem se chtěl vyjádřit proti žádosti pana Vandalena z jednoho jediného důvodu, protože to, co chce udělat svým pozměňovacím návrhem, je nechat prostě dosažení široké dohody v tomto parlamentu, aby se zakázal elektropulzní rybolov. O to žádám, aby se to hlasovalo a proto já budu hlasovat proti návrhu pana Vandalena. Dobře, takže hlasujeme o návrhu pana dalena Kdo je pro, ruce nahoru. Proti? Zdržel se? Takže zamítnuto. A přecházíme ke jmenovitému hlasování. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Informe Lewandowski. Zpráva Lewandowský. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Ukončuji hlasování. Aprobado. Přijato. Evropský parlament završil své první čtení. paní de pozměňovací návrhy one paní four seven až one hundred and ten one hundred and fourteen až and forty zdviháním ruky pro. Proti. Zdržel se. Přijato. pět, Pro. Proti. Zdržel se. Elektronický přeskum. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 6. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 111 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 112 pro, proti, zdržel se, přijato. 113 pro, proti, zdržel se, přijato. 142 jmenovitě zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto takže odpadá pozměňovací návrh 141, čili hlasujeme jmenovitě o návrhu komise. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Zpráva pospíšil. A mano alzada, votos a favor. S vyháním ruky pro, proti. Zdržel se. Přijato. Zpráva Grapíny s dvižením ruky pro, proti, zdržel se, přijato pozměňovací návrh 62 až 71. Teď návrh eh, komise, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Zpráva Mamikins, jmenovitě 42. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Evropský parlament také ukončuje první čtení a slovo má pan Mamikins. Dvě minuty. Já mnohokrát děkuji, vážení kolegové. Já bych rád zdůraznil, jak důležité je to nařízení, které jsme právě přijali. Já bych řekl, že je životně důležité, protože eh, má předcházet eh, teroristickým útokům eh, pomocí domácích výbušnin a stovky životů našich spoluobčanů, Evropanů, byly ušetřeny, by bývaly byly ušetřeny v posledních letech, kdybychom měli silnější legislativu o těchto prekuzorech výbušnin. Teď se nám to konečně podařilo Stoprocentně jsme ten dokument eh, schválili na výboru eh, Libe, což ukazuje jenom štědrou podporu tomu eh, společnému výsledku. A ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům za dobré ovzduší spolupráce a za podporu při vyjednáváních na trialogu. A ještě jednou děkuji všem kolegům. Děkuji mnohokrát. Další zpráva, zpráva pana Meseriče, pozměňují návrh 77, zahoji hlasování ukončuje hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 78 s vyháním roky pro, proti, zdržel se, přijato. Parlament završil své první čtení. Zpráva Lenars. Jmenovité hlasování o pozměňovacím návrhu 326. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završuje tímto své první čtení. Zpráva pan Melo. 312 jmenovitě zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament završil své první čtení. Zpráva Kienge. Pozměňovací návrh 69, jmenovitě zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Parlament ukončil své první čtení a zpravodajka si přeje slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedající Pomocí přijetí tohoto nařízení vytváříme další kámen v mozaice e, řešení této problematiky. Děkuji všechny stínové zpravodaje, kteří mě velmi podpořili a měli jsme skutečně vysoký vysokou stupeň odpovědnosti, takže se nám podařilo dokončit toto téma. Já doufám, že budu zvolena i do příštího parlamentu, tak abych mohla i nadále pracovat na práci, kterou jsem odváděla během tohoto mandátu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A poslední zpráva, paní Tun. Máte slovo na dvě minuty. Thank you very, thank you. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, milé kolegyně a kolegové, já eh, se neloučím, já dále eh, budu bojovat za eh, silnou Evropskou unii a proto vás chci prosit, abyste hlasovali pro toto nařízení, které mm, před sebou teď máme, protože to přispívá při, eh, k tomu, abychom eh, eh, zachránili tisíce lidí před smrtí a vážným zraněním při dopravních nehodách. Díky novým systémům, které jsme vyjednali a které se budou instalovat do nově vyráběných automobilů, budou naše evropské silnice eh, bezpečnější nejenom pro řidiče a cestující, ale především pro všechny nechráněné účastníky silničního provozu, pro chodce a pro eh, cyklisty. A poslední věta, eh, bezpečnost silničního provozu je jenom jedna z mnoha, jeden z mnoha příkladů toho, jak se Evropská unie přičinuje o mm, chránění našich životů k lepší bezpečnosti bezpečnosti na našich silnicích. Je to konkrétní způsob o to péče o bezpečnost e, Evropanů v každodenním životě a ti, kteří chtějí opustit Evropskou unii, e, to pochopí e, teprve, až budou mít problém. My hovoříme nahlas a hrdě o tom všem, co se nám daří dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Hlasujeme pozměňovací návrh 110, jmenovitě zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Prohlášení komise 111, pozměňovací návrh, zdvihání ruky pro, proti, zdržel se, přijato. Parlament završil své první čtení. Děkuji vám, dámy a pánové.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 Takže nyní přistupujeme k vysvětlení hlasování a slovo má pan Messerschmidt. Týká se to zprávy ochrana osob. Zpráva o porušení práv Unie. Tady jsem. Děkuji vám, pane předsedo. My se chlubíme tím, že máme trh, eh, který má 500 milionů spotřebitelů a umožňujeme jim, eh, aby bohatli a byli tady bezpeční a ale nezaručuje to eh, růst a bezpečnost, pokud eh, státy nebudou eh, rovnoměrně a stejným způsobem implementovat pravidla a ale naopak budou zavádět pravidla, která jim prospívají na úkor ostatních. Já jsem byl svědkem toho, jak jsou členské státy schopné provádět pravidla a řada z nich by teď už měla znát pravidla a to, jak je aplikovat, ale vždycky jsou případy toho, jak země neuplatňují příslušná pravidla konzistentně a, a musíme to dělat, pokud chceme stejnou e, prosperitu a, a také e, kvůli solidaritě, potřebujeme, e, kterou potřebujeme na jednotném trhu. Děkuji. Děkuji, paní Šojdrová. Eh, kolegyně a eh, kolegové já jsem se hlásila do diskuse o

Za prvé eh, v mm, znevažování eh, té eh, směrnice v extremisty, kteří krátce řečeno chtějí přivodit situaci, kdy spousta veřejných subjektů bude beztrestných. A za druhé, je třeba nejenom ochraňovat oznamovatele, ale také válčit s falešnými oznamovateli, protože mezi oznamovateli jsou takoví, eh, kteří bezdůvodně, neodůvodněně eh, často útočí na eh, hospodářské subjekty nebo fyzické osoby a vedou, vede to k jejich fyzickému nebo tedy finančnímu nebo psychickému zničení. Takže je třeba mm, si uvědomit, že někdy může nastat více škod než užitku. Děkuji. Děkuji, pan Move. Nous revenons de, de loin. Hovoříme tedy o zákonu. Evropský parlament připravil velice, eh, který velice chrání oznamovatele, ale rada Rada se snažila vlastně z toho textu eh, odstranit veškerý obsah a nechce chránit evropské populace. oznamovatele, tedy budou muset nejdříve toto oznámit své hierarchii, svým nadřízením a pak teprve budou moci jít dál. Ale jejich blízké okolí a ti, kteří e, údajně tedy to odhalili nějaké potržení, budou budou chráněni. Pak je zde zásada, že se nesmí vlastně oznamovat důvěrné organizace, to samozřejmě souvisí také s obchodním tajemstvím. Můžeme si ovšem říci, jak to dopadlo například s Julianem Cholanem Assangem nebo pan Manningovi. Oni porušili zásady e, a um, vynesli informace na veřejnost a mm, hovořili o válečných zločinech, které, ke kterým došlo například během irácké války. My vidíme, i jak tedy oni byli či nebyli chráněni. Děkuji. Gracias. Señor Mami. Děkuji, pan Mamikins. Thank you, President. Dear colleagues, breach of the union law Děkuji, vážení kolegové. Porušování unijního práva eh, je jedna z věcí, eh, kterou eh, antievropané používají pro útoky na evropské instituce. Řada pravicových politiků se snaží eh, kapitalizovat, eh, tedy, eh, tedy využít toho, že unijní právo není ideálně navrženo. Musíme ale dávat občanům svobody a ochranu při oznamování v nedostatku. Pokud chceme, aby lidé se účastnili opravdu evropské politiky, aby byla participativní, musíme jim k tomu dát nástroje. Je tedy na nás, na těch, eh, kteří jsou pro silní a integrovanou, silnou a integrovanou Evropu, abychom vedli eh, tento boj. Eh, je jasné, že tohle se kolikrát týká i evropských fondů a proto tady musí být příslušné záruky pro oznamovatele trestné činnosti a já jsem hlasoval proto pro. Děkuji, pan Hanan. Gracias, señor presidente. The Vždycky přijde moment, eh, když si uvědomíte, že jste jeden z nejdéle eh, sloužících poslanců eh, v této sněmovně. Já si pamatuju ještě Tylakovou aféru, když byl příslušný novinář zatčen, protože odhaloval podvody v protipodvodovém orgánu. Nikdo mimochodem nekontroloval dokumenty těch údajných podvodníků. Já si také pamatuji Matěja Andreasena, když se v komisi měli od eh, eh, eh, halovat podvody a někde se ani najednou ne, z, ne, ne, ne, ne, nevedlo podvojné účetnictví. Bylo to proto a vůbec se nakonec nestalo nikomu nic, kromě, tomu, kromě toho oznamovatele. Instituce se brání, ale je to, myslím, dáno tím eh, prakticky eh, náboženským nadšením, které mají lidé pro evropský eh, projekt. Když jako ne tohle to vyřešíte, tak vyřešíte celou řadu problémů. Děkuji, pana Ruola. Kiitos puhemies. Epäkohdista, kuten erilaisista rahavarojen... Děkuji. Pokud jde o porušení či zneužití finančních prostředků, daňové podvody či další kriminální činnosti. Zde potřebujeme odznamovatele, abychom mohli řešit problémy, pokud k ním dochází. Pokud oznamovatele se mohou opřít o dobré metody, tak nebudeme mít problémy. Ovšem víme, že porušení pravidel eh, vlastně vytváří velkou škodu podnikům, eh, veřejnosti i celé společnosti. A proto by bylo vhodné, aby oznamovatelé uvnitř organizace měli možnost se přímo skontaktovat s úřady. Tak to můžeme zajistit, aby osoby, které oznámení porušení, nebyly propuštěny z práce.